připomínky, tak je prosím předložte. Nevidím nikoho, takže zápis ze včerejší schůze je tímto odsouhlasen a obdržel jsem eh, pozici rady z prvního čtení a